mohou. Komise se bude zabývat e, zprávou a e, bude ji dále e, rozpracovávat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane komisaři, děkuji kolegyním a kolegům, že s námi tady zůstali až do konce. Rozprava je teď ukončena a o této zprávě budeme hlasovat ve středu. Zítra začíná naše plenární zasedání v 9 hodin a e, zápis z jednání budete mít na webových stránkách parlamentu. Paní předsedkyně.